Eh, prezentarea Máme zde zprávu Lochbiller, boj proti obchodování s lidmi. Prosím, paní Lochbiller. Eh, děkuji, paní komisařko. Eh, boj proti ochraně s lidmi a jeho místo v nejvyšších státcích Evropské unie je první zpráva v historii Evropského parlamentu tohoto typu. Je to zvláštní iniciativa Výboru pro lidská práva, Výboru pro zahraniční záležitosti, to je také eh, výboru dalších výborů, které se do této práce zapojily. Je to velmi eh, komplexní, odborná zpráva. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se jí věnovali. Víme, že je, eh, jsou tady různé formy otroctví. Známe obrázky eh, lidí, kteří přišli o svobodu, kteří eh, v minulosti seděli v řetězech, kteří trpěli bez mzdy pod tvrdým zacházením dlouhá léta, nebo se může jednat o dívky, které jsou nuceny do prostituce a nikdo neví nic o jejich utrpení. V naší zprávě ale také eh, se věnujeme těm méně viditelným formám, například děčtí vojáci, eh, nucená práce v domácnostech, boj, eh, pardon, obchod s orgány a tak dále. Všechny tyto extrémní formy vykořišťování mají společného to, že jejich oběti jsou nuceny k tomuto zacházení a nemohou se z toho sami oprostit. Obchodování eh, s lidmi vede k maximálnímu vykořišťování dočených a v té zprávě navrhujeme, aby Evropská unie a také členské státy eh, v různých oblastech politiky se intenzivně zabývaly s tímto zločinem obchodování s lidmi. Ale proto také naléhavě musíme mít eh, v, na paměti oběti ti, kteří stojí v pozadí těchto eh, odporných obchodů, kteří by měli hnát přetornost, eh, musíme v tom případě zajistit eh, ochranu svědkům, terapii, kompenzaci a očkodnění. A obchod s lidmi je velmi lukrativní obchod, kde zbožím je člověk. Jednotlivý pachatelé a zločinecké sítě mají díky tomu obrovské zisky. Podle eh, Mezinárodní organizace práce tento eh, biznis přináší asi 150 miliard dolarů ročně nelegálních zisků a proto Evropská unie při eh, od rozkrývání těch finančních toků musí více spolupracovat, musí se také více zaměřovat na Eh, eh, praní špinavých peněz v Evropské unii. Evropské podniky v zahraničí také musí eh, dokládat, že u jejich dodavatelů nedochází k nucené práci. Evropská unie ve své obchodní strategii musí dbát o to, aby se všechna ochrana opatření v praxi prováděla. Například se to týká i tohoto typu práce v dohodě o rybolovu s Tajskem. E, Evropská unie také musí spolupracovat s mezinárodními partnery a snažit se o vymezení pravomocí. Všichni, kteří přišli do styku s obětmi obchodování s lidmi, například pohraničníci nebo policisté, také musí být vyškoleni proto, aby e, je mohli lépe identifikovat. Takže v této zprávě je obsažena celá řada opatření, která by mohla zlepšit současnou praxi v Evropské unii. Rádi bychom eh, zítra hlasovali o této zprávě. Myslím, že to načasování je velmi vhodné, protože můžeme tím ovlivnit i eh, revizi evropské politiky proti obchodování s lidmi, eh, která se koná v tomto roce. Chtěl bych poděkovat také koordinátorce paní Vasiliadus, která eh, koordinuje tyto aktivity v rámci Evropské unie. Stimați colegi, avem eh, la Catch DI 10 colegi. Nyní, kolegové, z Catch DI máme 10 zapsaných, ale eh, zde i většina, kteří žádali o slovo, tak jsou na eh, se dalším seznamu jednominutových eh, mm, projevů, takže já dám ale slovo eh, jich vždycky jednomu za politickou skupinu. Začneme panem Mikulašikem. Vážená paní komisárka, vážená paní... Paní komisařko, paní zpravodajko, pane předsedo, otázka obchodování s lidmi i otázka které se chci více věnovat, to je otázka obchodování s lidskými orgány, které byly kriminálním způsobem vyjmuty lidem, kteří byli vylákáni do zahraničí, například s, s nabídkou práce, ale bylo to vlastně otroctví, nebo lidi, se kterými se obchoduje na mezinárodní úrovni. To je to, co porušuje nejzákladnější lidská práva. Často ta osoba přijde i o vlastní život a někdy jsou jí odebrané pouze některé orgány. To je neslučitelné s tím, jak Evropská unie dokáže ve svých eh, mezinárodních aktivitách a mezinárodní politice eh, do mezinárodních smluv dávat klauzule o, mezina, o lidských právech. Interpol a Europol zatím jsou málo účinné podle mě a to by se mělo zlepšit. Děkuji.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 Eh, evropští občané a oběti jsou většinou ženy a děti. To znamená, že musím upozornit na oběti, ženy, děti a starší občany, které třeba chránit a pachatele je třeba trestat. Myslím si, že toto je třeba si stanovit jako cíl. Děkuji. Pan Jurek na minutu. Mike. Děkuji, paní předsedající. Přemyt lidí. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, obchodování s lidmi. So, to je konkrétní problém, které, který musíme řešit. Eh, chtěl bych se zeptat paní komisařky, zda víme, co se stalo s těmi tisíci dětmi, které měli přijít do Evropy v rámci té migrační vlny, protože ono se zdá, že ty děti zmizely. Eh, my jsme se v parlamentních výborech ptali, zda se ty děti staly obětí obchodování s lidmi, anebo ne, a nebo zda byly využity k překupnictví dalších osob, a nebo, což je snad ještě horší, se s nimi stalo ještě daleko něco strašlivějšího. Stále nevíme, co se s nimi stalo. Chceme-li problémy, jako je tento brát vážně, je potřeba žádat odpovědi. A to odpovědi na otázky, jako jsou tyto. Každopádně nelze dál navyšovat sociální chaos. E, tady v této sněmovně se o migraci mluvilo jako o uprchlické krizi. Slyšeli jsme, že to je biznis a na to je potřeba pamatovat. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Všichni se shodneme, že obchod s lidmi není jen porušování lidských práv, ale je to taková moderní forma otroctví. V tomto světle mi dovolte připomenout, že léta 2015 a 16 eh, vstoupí do dějin jako roky, kdy Evropská unie a evropské vlády nedokázaly reagovat na humanitární potřebu migrantů a uprchlíků, kteří hledali v Evropě útočiště. Nicméně tyto roky vstoupí do dějin také jako roky, kdy Evropané akceptovali, že muži, ženy, chlapci a dívky byli kupováni a prodáváni jako komodita. My všichni kolegové musíme spolupracovat. Je potřeba koordinovat eh, činnost mezi členskými státy při boji proti obchodu s lidmi. Naše reakce musí být jasné. Musíme řešit tento problém tím, že zajistíme že s obětmi bude zacházeno jako s někým, kdo má svá práva. Je to zároveň potřeba bojovat proti těm eh, zločinným gengům. Děkuji. Děkuji. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce. Toto je oblast, která je velice blízká mému srdci i v rámci mé eh, minulé činnosti komise. Za podpory SVČ bude i nadále řešit obchod s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU. I nadále zajistíme, aby e, evropské právo a všechny standardy týkající se obchodu s lidmi byly transponovány v celé EU. A globálně budeme bojovat za lepší standardy proti obchodu s lidmi, a to jak bilaterálně, tak prostřednictvím vedoucích mezinárodních organizací. V rámci EU z 27 členských států, kterých se to týká, 26 komisi eh, informovalo o plné transpozici směrnice proti obchodu s lidmi. Jeden stát zbývá, je to Německo, které nás informovalo o dosažené politické dohodě a od nich očekáváme informace o transpozici velice brzy. Eh, procedura porušení eh, postupu z důvodu nekomunikace proti tomuto státu je stále otevřená. Stupeň, do jakého členské státy splňují tuto směrnici, se očekává ve čtvrtém kvartále tohoto roku. Momentálně připravujeme politický rámec po roce 2050 a toto usnesení, tato zpráva přichází v pravý čas. Ráda bych vás rovněž informovala o jednom milníku, kterého jsme nedávno na konci května dosáhli tím, když jsme přijali první zprávu, která hodnotí postup v eh, oblasti boje proti obchodu s lidmi. V této zprávě identifikujeme oblasti, kde jsme se posunuli vpřed, ale identifikujeme také mezery a oblasti, kde se musíme dále zasnažit. EU tedy plní své závazky, nicméně zbývá nám toho ještě hodně. Není možné, eh, jak tady zaznělo opakovaně, aby se s lidmi zacházelo jako se zbožím. Je potřeba zabraňovat, provádět prevenci, protože jakmile k tomuto zločinu dojde, už je pozdě. A je potřeba bojovat proti překupníkům tam, kde je to bolí nejvíc, to znamená v oblasti jejich zisku. A zde musíme spolupracovat se zeměmi i mimo EU. Obchod s lidmi je skutečně součástí evropské migrační agendy, bezpečnostní agendy a akčního plánu pro lidská práva a demokracii a nového rámce pro genderovou rovnost, a zrovnoprávňování žen v rámci vnější činnosti na roky 2016 až 2020. Summit ve Valetě o migraci znamenal závazek členských států a jejich šéfů bojovat proti obchodu s lidmi, bojovat proti těm, kteří zneužívají eh, zranitelné lidi. Akční plán, který byl přijat, zahrnuje prevenci proti nepravidelné migraci, proti pašování a proti obchodu s lidmi, jakožto jednu ze svých priorit. Obchod s lidmi se také systematicky řeší v partnerských dohodách s neevropskými státy. Bilaterální, regionální dialogy, dialogy o mobilitě, migraci a bezpečnosti. Evropská unie řeší také obchod s lidmi v rámci lidskoprávního dialogu s více než 40 státy po celém světě. To je důležitý komponent našeho akčního plánu pro lidská práva a demokracii. Podporujeme také mezinárodní snahy v této oblasti, podporujeme společné aktivity, více financování, a to na poli různých regionálních for, eh, OSN, OSCE, Azijského regionálního fora a tak dále. Dále je potřeba ukončit kulturu beztrestnosti pro ty, kteří zneužívají tyto oběti. Je potřeba zajistit, aby se s obětmi nejednalo jako s kriminálníky. Je potřeba požadovat silnou politickou vůli a závazek vedení jiných států. Pouze tehdy bude mít hlas EU nějakou významnější váhu a finální dopad. A proto musíme spolupracovat. Já na vás spoléhám, vím, že jste odhodláni na tomto tématu pracovat a posouvat se dál stejným směrem. Obchod s lidmi je poměrně nové téma vnější činnosti EU, ale je potřeba se více snažit a naši práci konsolidovat, k čemuž je tato zpráva důležitým příspěvkem. Děkuji vám.